týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cených papírů. A prvním řečníkem je pan Klinc. Čtyři minuty. Pane jako- předsedo, pane komisaři, milé kolegyně, milí kolegové, v červenci roku 2008 Evropská komise předložila návrh na aktualizaci stávající směrnice o subjektech kolektivního investování a tím vytvořila předpoklad pro naši dnešní diskusi. Byl to velice napjatý harmonogram, který jsme museli realizovat, jestliže jsme chtěli zabezpečit, abychom ještě eh, v tomto volebním období se nám podařilo přepracovat tuto směrnici, která již existuje ve své původní podobě od roku 85. Cílem této reformy bylo zajistit a zlepšit konkurenceschopnost eh, kolektivního investování. Také cílem bylo snížení e, výdajů a také využít e, úspor z rozsahu a také to, aby všechny subjekty měly přístup ke všem trhům v EU a aby toto všechno se stalo, aniž by se snížila ochrana spotřebitelů a investorů. Tuto ochranu jsme chtěli zvýšit. To znamená, že tento program byl velice náročný a také musíme vysoce ohodnotit, že v souhře se všemi zúčastněnými institucemi se nám podařilo během krátké doby dokončit tento projekt. Investiční fondy nabízí malým vkladatelům investovat malé částky do diverzifikovaného portfolia, které je profesionálně spravováno. Tyto subjekty se ukázaly jako velice úspěšné v minulosti. Skip CP se nenabízejí pouze v Evropě, ale také v jiných částech světa, tedy znamená v regionech mimo rámec EO. Především se exportují do Asie a Latinské Ameriky, kde jsou velice exportovány. Proto bylo velice důležité, aby se směrnice přepracovala tak, aby vysoké uznávání těchto subjektů nebylo poškozeno. Již v minulosti směrnice byla dvakrát harmonizována a také tentokrát komise přistupovala k přepracování velice opatrně. Prováděl se konzultační proces, byla předložena zelená a bílá kniha a docházelo také k intenzivní diskusi se všemi účastníky trhu. Komise navrhla šest opatření, která sledují cíle, které mají být dosaženy. Za prvé je to pas pro zprácovské společnosti, za druhé je, jsou to také snadnější přeshraniční fúze, tak aby se počet těchto subjektů snížil a tak abychom uh, E, snížily rozpory mezi USA a Evropou a potom také za třetí struktury Master Feeder. To znamená, aby byla možnost také investovat do dalšího Master fondu a také řídit tyto vklady dalším Master fondem. A dále je to také e, vývoj dokumentu pouze pro dvě strany, kde to jsou takzvané key investor information. Potom je to také zjednodušení notifikace tak, aby se zabezpečilo to, že fond, který požádá o přihlášení o notifikaci v nové zemi, aby toto musel dělat tedy úplně znovu. A potom také spolupráce orgánu dohledu. Také bylo celá řada doprovodných jevů, které se projevily v rámci tohoto procesu a já se domnívám, že musíme tuto směrnici, tuto harmonizaci, aktualizaci velice rychle dokončit, aby investoři nestratili důvěru k tomuto instrumentu. Já vidím, že můj čas už uběhl a proto bych chtěl říci pouze dvě poznámky na závěr. Za prvé, Zřídili jsme skupinu, či komise zřídila skupinu pod vedením Delarozila, která se bude zabývat otázkami dohledu v Evropě a já se domnívám, že závěry, které zde budou vyvozeny, také se jich chopí komise a také se to Eh, projeví v tomto dokumentu a také u přeshraničních fúzí zjistíme, že existuje různé daňové zacházení s jednotlivými fúzemi, tedy vnitrostátními a přeshraničními fúzemi a proto apelujeme na komisi, aby tady vznikly stejné podmínky pro všechny. Děkuji. Děkuji. A nyní za komisi pan McCree, vy máte slovo. Pane předsedo, vážení poslanci, Komise si cení podpory parlamentu, co se týče návrhu o subjektech kolektivního financování. Usnadní to zavádění subjektů kolektivního vyjednávání i schválení těchto předpisů v druhém člení. Bude to vítaný rozvoj pro trh s fondy v Evropské unie, který stojí v poslední době před celou řadou výzev. Návrh, který předložila komise loni v červenci, je výsledkem důkladného procesu konzultací. Byl zahájen ještě před finanční krizí stanoví jednoznačné cíle pro vylepšení fungování využití směrnice o těchto subjektech. Proto chtěla komise zjednodušit a stimulovat přeshraniční prodej, dát manažerům účinné nástroje, využít úspor z rozsahu. Jde jenom o konkurenceschopnost. Komise také chtěla zavést účinná pravidla pro informace o investorech, aby každý, kdo chce investovat, který chce investovat úspory do takovýchto subjektů, dostal jednoznačné a srozumitelné informace, aby se mohl rozhodnout. A mám radost z toho, že cíl, který si komise v tomto návrhu stanovila, se podařilo naplnit. Parlament a rada upravili návrh komisí o fúzích, o strukturách Master Feeder, o označování a o klíčových informacích pro investory ale vysoké ambice, které si stanovila komise v původním návrhu, byly dodrženy. Komise má velkou radost z výsledku tohoto konzultačního procesu, pokud jde o jednotlivé kapitoly, které jsou v návrhu z července. Co se týče pasu pro manažerské společnosti, což se stalo důležitou součástí tohoto návrhu, doba schválení tohoto návrhu vedla k tomu, že komise měla velké obavy z negativního dopadu Domnívá se, že je potřeba tento pas řádně připravit. pro případy, když investoři budou vkládat prostředky do těchto fondů. Já jsem přesvědčený o tom, že naše rozhodnutí provést konzultaci s Komisí evropských regulátorů cených papírů bylo správné. Pomohlo to parlamentu a radě připravit určitá ustanovení, která využití práva, vylepší práva těchto uživatelů. Od července roku 2008 jsme postoupili daleko. Máme základ pro komplexní ustanovení, která ujasní odpovědnosti a práva, zajistí pro informací a zajistí také nezbytnou spolupráci a podporu pro úřady členských států. Jedná se o počatáční schválení, průběžný dohled a vynucování práva. Komise nyní může podpořit kompromisní text. Nicméně tato práce není u konce. Úspěch pasu z prácovských společností závisí na tom, abychom byli schopni řešit komplexní záležitosti. Tato práce nám také dá příležitost řešit slabiny, které se projevily v malém počtě případů v nedávné době. Komise musí pracovat na základě nabitého harmonogramu. Jsme vyjádřili své obavy z toho, jestli je to vůbec proveditelné tyto eh, lhuty splnit. Musíme tato opatření pečlivě připravit, musíme provést konzultaci se všemi zúčastněnými. Komise se pokusí zahájit tento proces co nejrychleji. Také budeme potřebovat úplnou spolupráci, aktivní spolupráci všech zúčastněných, včetně parlamentu, abychom všechno splnili včas. Chtěl bych ještě jednou řele poděkovat zpravodaji panu Wolfu Krincovi a vyjádřit uznání za spolupráci a účinný přístup parlamentu k této věci. Všechny instituce mohou být spokojené s koncencem, kterého bylo dosaženo v posledních měsících. Zajistíme, že Evropa urychleně zavede tato nařízení, tyto předpisy. Teď musíme tento ambiciozní program dokončit. A na závěr bych ještě řekl dvě věci, Komise souhlasila se dvěma prohlášeními v souvislosti se schválením této zprávy. Jedná se o dá zdanění přeshraničních fúzí. Komise posoudí případné negativní dopady národních daňových systémů v případě přeshraničních fúzí těchto fondů. Jakmile budou eh, schváleny předpisy, komise také pečlivě zváží případy případných negativních dopadů na investory. A pokud je o dohled, Musíme posílit spolupráci, co se týče směrnice o kapitálových požadavcích, komise na základě mého doporučení navrhla posílení spolupráce orgánů dohledu a musíme se dohodnout, musíme postoupit ku předu v této zásadní oblasti a musíme proto zajistit konzistentnost. Známe předpisy v příslušných sektorech, komise souhlasí s tím, že na základě výsledků ze zprávy dla rozje posoudíme potřebu posilit ustanovení v této směrnici, aby to vedlo ještě k lepší spolupráci orgánů dohledu. Děkuji, pane komisaři. Teď eh, tři minuty, pan Kozes. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Dovolte, abych na úvod uvítal skutečně skvělou práci, kterou odvedl náš zpravodaj pan Klinc. Podařilo se mu dosáhnout dohody jak ve výboru pro hospodářské záležitosti a také se mu podařilo vyjednat velice dobrý kompromis eh, s předsednictvím. Eh, Jury mělo se vyjádřit k této otázce a my jsme vzali v úvod celou řadu věcí. Ta původní směrnice byla naprosto klíčová, klíčová pro další rozvoj evropských investičních fondů. V červnu 2007 se jednalo o 7 miliard dolarů, které představily 70 všech evropských investičních fondů. Vnitřní garance pro tyto subjekty ukazují, jakým způsobem je přijali investoři, a to nejen v Evropě, ale i mimo ní. E, dále jsme vyvíjeli tuto legislativu na základě zkušeností, které jsme měli s těmito fondy. Modifikace z roku 2001 umožnili investorům, aby investovali do nových oblastí, ale v té době bylo celá řada, existovala celá řada problémů. V roce 2005 potom vznikla Bílá kniha, která následovala po Zelené knize. V současné době můžeme skutečně hovořit o velkém pokroku, hlavně co se týče vlastní efektivity, která vychází z návrhu, o kterém budeme hlasovat. Tento pokrok vlastně vychází z toho, že jsme se dohodli na vytvoření jakéhosi pasu pro evropské společnosti ty návrhy, které, který, ten návrh, který máme před sebou, umožňuje, aby tento pas byl využíván s pracovskými společnostmi a také zajistil dostatečnou ochranu pro investory. Jedná se o úplný pas a jsme velice potěšeni, že se podařilo něco takové dosáhnout. Co se týče dohledu, dohled eh, bude také dostatečně efektivní na to, aby odstranil jakékoliv pochybnosti, které budou souviset s celou touto otázkou. Uh, Dále návrh eh, obsahuje eh, určitá zlepšení v odborném slova smyslu, co se týče například eh, povinnosti notifikacem nebo přeshraničních záležitostí. To se týká jak těch master, tak feeder fondů. Toto všechno zajistí spravedlivou hospodářskou soutěž a to na napříč Evropou. Náš zpravodaj již řekl, že je potřeba i nadále na tom pracovat, a to hlavně v oblasti daňové, tak abychom se vyhnuli jakékoliv deformaci. Paní Lulingová, další řečník, děkuji, pane předsedo. Děkuji, Pane předsedo, děkuji pane eh, komisaři. Více než kdykoliv předtím ten návrh směrnice, který máme před sebou, nás vyvolává jakési smíšené pohyby. Je pravda, že pan Klinc je zpravodem této věci už dlouhou dobu. Je pravda, že velice dobře dojednal eh, tyto záležitosti v oblasti trialogu. Tato směrnice má celou řadu eh, důležitých věcí, které můžeme označit za, pokr- za pokrok, ať už je to zlepšení vnitřního trhu, anebo způsob, jak správcovské společnosti fungují to jsou věci, které uvítal eh, evropský svět investorů. Je také pravda, eh, že parlament, eh, rada a komise se věnovala také otázce pasu. Tento pas je teď ve stavu, který můžeme skutečně obhájit. Je ale potřeba, abychom se postarali o to, aby nám to e, zajistilo dostatečné garance v oblasti dohledu nad těmito fondy. E, bohužel ten systém e, je poměrně složitý a myslím si, že má v sobě zárodky praktických obtíží, se kterými musíme v budoucnosti počítat a kterém se mohou objevit hlavně, jestliže budeme působit na trzích třetích zemí. Já sama s tím mám trošku problém, protože eh, se domnívám, že teď můžeme říci pouze eh, to, eh, že až praxe ukáže, kdo má pravdu, jestli ti, kteří věří na schopnost účastníků trhu se přizpůsobit, anebo ty, kteří se domnívají, že bychom byli bývali měli být obezřetnější. Možná, že nakonec eh, budeme svědky úspěchu, ale nemáme žádné záruky, že tomu tak bude. Myslím si ale, že některé skandály, hlavně skandály Medokovi a další, Medofovi a dalších, jsou eh, příklady toho, že eh, nemáme skutečně žádnou jistotu a proto také já s tím mám určitý problém. A eh, v kontextu finanční krize toto všechno bude ještě akutnější. Je potřeba se na tyto věci dívat ze zdola nahoru, protože jsme byli svědky a jsme svědky skutečné krize a nesmíme zhoršit situaci pro Eh, zainteresované strany. Myslím si, že není úplně jisté, že všechny dohledové orgány budou spolupracovat hned od prvního dne. Dovolte, abych ještě jednou zopakovala, že se jedná o směrnici, která je vlastně zastarala, protože eh, mezi tím došlo k vývoji krize. Myslím si, že můžeme konstatovat, že došlo ke krizi eh, důvěry. Eh, a je potřeba se podívat úplně znova na celou tu finanční architekturu. Eh, jestliže eh, cílem této směrnice je chránit investory, pak je potřeba si uvědomit, že pokud schválíme tu směrnici teď, tak je to skok do tmy a je potřeba si uvědomit, že možná, že e, jsme byli trošičku autističtí, když jsme tuto věci připravovali a neuvědomili jsme si, že může dojít k finanční krizi, ke které mezi tím došlo. Za těchto okolností si myslím, že můžeme říci, že skutečně se jedná o určité zlepšení té původní situace, ale nejsou to zlepšení, která bychom potřebovali a která řeší základní problémy, e, jejichž cílem bylo tuto změnu vyřešit. Paní Gotardy. Pane předsedo, vážení kolegové, chystáme se hlasovat o nové směrnici o kolektivním investování a příslušných prostředcích, o těchto subjektech. Je to nesmírně důležitá směrnice. A musíme se dívat jak do minulosti, tak do budoucnosti. Od první směrnice, která už je stará téměř čtvrt století, došlo k významnému vývoji. jasné, že potřebujeme koordinaci Potřebujeme příslušná administrativní správní ustanovení, to vyplývá i z názvu této směrnice a je potřeba tyto věci aktualizovat vzhledem k novým požadavkům. A vzhledem k tomu, že je tady větší fluidita, potřebujeme větší pružnost, zvlášť v koordinaci. Ve výboru jsme byli svědky dobré spolupráce. Spravodaj se opravdu snažil. A jsme si vědomi toho, že se pohybujeme v oblasti, která úzce souvisí s dopady finanční krize. Je důležité pamatovat na to, že v určitých věcech jsme dospěli k uspokojivé dohodě a k dobrým výsledkům, například u zprácovských společností a ustanovení rozhodného práva. Týká se to tedy země z společnosti a země fondu. Potřebujeme dohled, který bude jasnější, účinnější a bezpečnější. A pokud jde o to, co má udělat komise, má to sledovat, jak se to bude vyvíjet až do roku 2010. S pasem z pracovské společnosti teď dostáváme kontaktní osobu, aby investor dostal základní informace, zvlášť pokud je o odvolání. Pokud správcovská společnost nemá centrálu v zemi investora. Myslím si, že je tady prostor ještě pro větší spolupráci na úrovni dohledu na základě bilaterálních i multilaterálních dohod mezi příslušnými orgány a členskými státy těchto subjektů a zprácovských společností. A také se jedná o dohody o fúzích a strukturách master feeder. Ty potřebujeme na celém vnitřním trhu. Jaké je důležité, když zvažujeme o tom, kdy je potřeba podávat hlášení? My bychom chtěli, aby to bylo trošku delší, než stanovila rada. Pokud jde o klíčové informace pro investory, ty mají chránit spotřebitele. My bychom chtěli automatické poskytování těchto informací, abychom to skutečně investorům dali jaksi polopatě. Vzhledem k tomu, že je to přece jenom takový krátký dokument. A ještě na závěr, Myslím si, že je skutečně nutné, abychom se dohodli v prvním čtení. Děkuji a nyní pan Schmidt dvě minuty. Děkuji, děkuji pane předsedo, pane komisaři. Nejdříve chci poděkovat panu Klincovi za skvělou práci zpravodaji se za krátkou dobu podařilo pět k dobrému kompromisu. I bez finanční krize se tyto věci řeší velice těžko, neboť toto já vím velice dobře, protože já jsem pracoval na subjektech kolektivního financování v roce 2001. Je důležité, aby spotřebitelé v této oblasti měli transparentní trh, čehož se nám podařilo dosáhnout. Chci připomenout, že v roce 2001 situace nebyla také tak jasná. To bylo ještě před eh, Lamfalusým procesem. Tenkrát bylo uděláno hodně opatření, které však nebylo dostatečné. Nyní je potřeba posílit trhy, také posílit dohled a jistotu, bezpečnost spotřebitelů. O tom také hovořil pan komisař sám. Pane předsedo, hodně se také hovořilo o ožehavé otázce pasu pro sparásovské společnosti. Vyslechli jsme si různé názory, já se však domnívám, že návrh je správný. Je vždy důležité trvat na konkurenci, na otevření, aby trh fungoval efektivně. Mimo to je také důležité, aby spotřebitelé dostávali správné informace. Je třeba také vyvážit množství informací vůči efektivitě. Příliš informací také nejsou dobré, není také dobře, ale můj spotřebitelé musí dostat tolik informací, aby se mohli správně rozhodnout. Nám se zde podařilo dospět k dobré rovnováze. Evropa potřebuje fungující finanční trhy a skip jsou velice dobrým nástrojem pro tento vývoj. Děkuji. Děkuji nyní pan Ryan. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Nejprve chtěl poblahopřát panu Klincovi, zpravodaji k vynikající zprávě. Myslím si, že se hodně snažil, aby dosáhl kompromisu, podařilo se mu to a já mu tomu chci blahopřát. Upravená směrnice, až vstoupí v platnost, omezí administrativu, která představuje velké břemeno a také náklady. Jsou tady jisté obavy určitých členských států, které byly zohledněny a umožnilo to vytvořit návrh, kterému, kterému, kterému se dostalo velké podpory, chrání to spotřebitele a je to také dobré pro investory. A už bylo řečeno, že otevřený trh je pozitivní věc a může být pro všechny velice dobrá, pokud je dobře regulovaný. Máme tady tedy další uznání toho, že finanční trhy jsou natolik integrované, že potřebujeme společná pravidla, společné standardy pro účinnou integraci a globální účinnost tohoto finančního trhu. Já si myslím, že to platí nejen pro Evropu, ale celkově globálně, jak se také ukázalo. Myslím si, že je důležité, abychom skutečně spolupracovali na globální úrovni a snažili se řešit problémy. A ještě bych řekl, že dnes budeme oslavovat desáté výročí eura. To je ohromná příležitost a samo o sobě to ukazuje význam hospodářské spolupráce. Já mám štěstí, že moje země Irsko je členem eurozóny Současná měna je zdrojem stability jak pro Irsko, i pro další země v době nebývalého bouřlivého vývoje, v současné hospodářské recesi. Kdyby Irsko nebylo v eurozóně, bohužel bychom byli v takové pozici jako Island, ale není tomu tak. A já bych rád připomněl některým z irských poslanců v tomto parlamentu, zvlášť ze Sinn Féinu, že kdyby oni prosadili svou, bychom nebyli bývali v euru a byl by to krok zpět. Nebyli bychom v Unii, a hospodářská pozice Irska by byla stejně špatná jako Islandu. A připomněl bych těm, kdo jsou proti europrojektu v Irsku, že řada zemí dnes v Evropě využívá odmítnutí Irska k tomu, aby prosadili nový kontext, nové projekty na úkor Irska. Z hospodářského hlediska Irsko potřebuje to, co nám Evropa dává. Naše podniky to potřebují. Well, máte dvě pane předsedající Je pravda, že eh, eh, veškeré regulování eh, finančních služeb je nějakým způsobem obestřeno určitými pochybnostmi, ale přesto si myslím, že to je dobrý, právě tato směrnice je dobrým příkladem toho, jak můžeme přiměřeným způsobem přizpůsobit k těmto problémům. Pan klinz i komise udělali skutečně dobrý kus práce a já plně podporuji Eh, návrh této eh, směrnice. Tyto subjekty jsou pochopitelně součástí evropského finančního prostoru, ale platí to také o skotských investičních fondech. Myslím si, že toto je velice dobrý nástroj nejen pro eh, evropské investory, ale i pro investory v jiných částech světa. A také ve Spojených státech eh, tyto subjekty jsou určitým modelem, eh, kterého bychom chtěli dosáhnout. Myslím si, že pan Klinc eh, přispěl velice mnoho k tomu, co považuji za naprosto zásadní, ať už je to diversifikace investic při zajištění poměrně dobré bezpečnosti. Myslím si, že je důležité i také zajistit ekonomik, úspory z rozsahu ehm, protože v současné době je eh, těchto eh, subjektů příliš mnoho a je potřeba zajistit, aby mohly docházet k jejich fúzím. Bylo by dobré, kdyby eh, USIC měli různé možnosti finančních a investičních cílů, tak aby mohli investorovi nebo spotřebiteli nabízet skutečně věci, které budou reagovat na probíhající změny. Eh, eh, myslím si za třetí, že je naprosto zásadní ten správcovský pas neboli pas pro správcovské organizace, který opět umožní zajistit větší úspory z rozsahu, sníží byrokracii a to všechno by mělo být v zájmu investorů. Takže tato revize bude skutečně dobrá pro celé toto odvětví, ale myslím si, že hlavně, a to je důležitější, bude důležitá pro investory a pro střadatele, a to nejen v Evropě, ale i jinde. Takže velice rád podporuji tuto zprávu pana eh, Klince a také celou tuto revizi. Děkuji, paní Beresová, tři minuty. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane zpravodaji, za vaši dobrou práci, za vaši angažovanost a také za vaši vyjednávací schopnost, nebo tyto skipce jsou velice dobrý exportní produkt, ale v rámci EU ještě máme nedostatek rovnováhy. Existují určité výrobní země, existují různé další země a různé strategie. Cílem této směrnice je, aby vnitřní trh pro subjekty kolektivního investování dobře fungoval. Tady vznikají v této souvislosti různé otázky. Jedna otázka, o té, které se již hovořilo, to je pas pro zprácovské společnosti a pan komisař říkal, že má z toho obavy, že to není správně e, připravili, ale já si myslím, že nejdříve je třeba vůle pro správnou přípravu tohoto pasu, ale já mám někdy pocit, že komise a rada tuto vůli nemá. Také jde především o to, abychom při revizi této směrnice schválili správný pas pro zprácovské společnosti, aby trh mohl fungovat za normálních podmínek. Druhá poznámka se týká výzvy, která existuje, když při směrnici MIFID se požaduje od bank, aby banky si drželi 5% kapitálu, pak se musí postupovat velice podobně, protože stejná rizika musí vést ke stejným pravidlům. A potom moje třetí poznámka se týká také spolupráce mezi dozorovými orgány. Zde musíme postupovat velice rozhodně a zlepšit podmínky pro dohled. My všichni očekáváme také s napětím výsledky pracovní skupiny pod vedením pana Jacka Larosiera. Já doufám, že na tyto výsledky nebudeme dlouho čekat a tyto výsledky budou mít také dopady na organizaci dohledu na celém trhu. Je třeba třeba zlepšit tuto spolupráci mezi dohledovými orgány. Pokud se týče zdanění, o tom již hovořil zpravodaj a pan komisař nám také zlepšil zlepšení neboť za otázkami zdaňování se skrývá protekcionismus, to musíme říct si zcela jasně a toto nechceme. Tady musí být komise iniciativní, aby subjekty byly zdaňovány tak, aby zdaňování nebylo protekcionistické. Paní Starkevičute, minuta. Děkuji, pane předsedo. chci se připojit k ostatním kolegům a chtěla bych poděkovat zpravodaji za to, že dospěl k rozumnému kompromisu, ale ten, tato zpráva se mi úplně nelíbí. Především proto, protože členské státy EU budou muset připravovat veškerou dokumentaci v angličtině. Já se domnívám, že musíme také snížit zátěž investičních fondů a proto se nedomnívám, aby zde byl preferován pouze jeden jazyk, anebo také fondům, který te, kteří tento jazyk Eh, používají. Myslím si, že nepotřebujeme další právní nejistotu, například v jakém jazyce budeme poskytovat spotřebitelům informace. Já se domnívám, že zodpovědnost podniků a také další podmínky musí být přesně jasně stanoveny. Pan Čarněcký, jedna minuta. Dámy a pánové, zlepšení účinnosti mechanismu kolektivního investování by měly být prioritou naší práce. Také takto musí vzniknout větší konkurenceschopnost pro evropské fondy a také musí se snížit náklady. A já souhlasím se zpravodajem v tom, že Současný prospekt musí být nahrazen dokumentem, který se bude poskytovat zdarma a bude eh, poskytovat eh, vkladatelům a investorům základní informace. Také se musíme ještě postarat o správné zdaňování subjektů. Nelze trpět Eh, daňové znevýhodnění. Já jako zpravodaj jsem také toho názoru, že pas pro zprácovské společnosti je správná věc, neboť zprácovské společnosti musí nabízet služby všem eh, subjektům v celé EU, nebo tímto by se vytvořil skutečný vnitřní trh pro všechny subjekty. A pan komisař si přeje reagovat? Once again, I have, I... Ještě jednou bych rád vyjádřil uznání a obdiv tomu, jak jste se postavili v parlamentu k této věci. Udělali jste to neobvykle rychle, dospěli jsme ke schodě, jak už jsem říkal, není, nejsme na konci cesty. Na druhé úrovni nás toho ještě hodně čeká. I členské státy budou mít před sebou úkol transponovat tyto nové předpisy, úroveň 1 i úroveň 2 současně, někdy do roku 2011. A to vyžaduje spolupráci mezi národními sorčími orgány. Je to klíčové pro to, aby fungoval pas z prácovských společností. Komise bude stát na čele, bude se snažit usnadnit tento postup, protože tyto změny jsou skutečně nezbytné v Evropské unii. Děkuji, pane komisaři. A nyní pan Wolf, pardon, pan Klinz, dvě minuty. Já bych chtěl souhlasit s panem komisařem, že zdaleka ještě nejsme na konci. Jde o to, abychom se pustili do implementace a také důvod, proč jsme požadovali krátké lhuty, je proto, protože chceme zabezpečit, aby implementace nebyla zlouhavá, ale my právě také zjišťujeme rychlé změny na trhu a když budeme neustále zatím pokulhávat, tak nikdy nesplníme naše cíle. Dnešní diskuse ukázala, že v průřezu všech frakcí jsme dospěli k souhlasu. A paní Luling trochu nahlíží na věc jinak, s tím já také, eh, to také akceptuji. Já také jsem přesvědčen o tom, že budoucnost ukáže, že finanční místo, tedy Lucembursko, by mohlo utrpět budoucím vývojem a já si myslím, že tato směrnice nabízí také Eh, nové možnosti. Pervanš Perez má také pravdu, neboť tady můžeme také konečně pro subjekty kolektivního investování vytvořit vnitřní trh, neboť tato odvětví je eh, to, kde hovoříme o společném trhu, ale zdaleka ho nemáme. Ale jde o to, aby tady také spolupracovaly dohledové orgány. A to musíme také zvládnout. Dohledové orgány musí těsně a konstruktivně ji spolupracovat než do posud. A jestliže tato směrnice má vykonávat tlak na jejich intenzivnější spolupráci, tak o to lépe. Ko, o opatření na druhé úrovni také musí být rychle schváleny, ale já si myslím, že všichni máme o toto zájmy, ale tím se to všechno nevyřeší. I odvětví jako takové musí ještě ledas co samo udělat. Komise se vzdá Eh, se nehovoří o likvidaci trhu, neboť my také doufáme, že eh, bankovní sektor toto Eh, vyřeší sám. Již na tom delší dobu pracuje, ale zatím ještě nic konkrétního na stole nemáme. Já doufám, že se tomu brzy stane, jinak budeme muset brzy zace, eh, začít být činí. Na závěr nechci poděkovat pouze komisi, ale také radě za dobrou spolupráci a za aktivní podporu a také chci poděkovat eh, zástupcům jiných stran a to je paní Beres, paní Gotardy a také paní Luling, která byla také ochotná v některých případech podpořit naše kompromisy. Děkuji. Thank you very much Mnohokrát děkuji. Zasedání je přerušeno do 10 hodin.